této diskusi koordinátoři berou na vědomí zprávu pana Rikeje ohledně prioritních projektů a přípravných akcí a zdůrazňují prioritní projekt, který má zlepšit systémy informovanosti cestujících a zjednodušit nákup eh, letenek a sice na základě nebo s pomocí jednoho jediného multilinguálního rozhroní a také se má pokračovat eh, akcemi o udržitelném a eh, sociálním cestovním eh, ruchu v rámci rozpočtu 2011. Pokud jde o komitologii, koordinátoři vzali na vědomí období letních prázdnin, pokud jde o návrhy opatření v rámci procedury OPS a souhlasili též s návrhem designovat pana Jařembovského jako koordinátora pro balík jednotného evropského nebe. Já... <laughs> um, but, uh, George, uh, Pokud pan Jařembovský, náš kolega, bude zpravodajem pro uh, tuto oblast, tak bude pozván na nadcházející jednání a diskusi o těchto opatřeních. Pokud jde o různé, tak koordinátoři vzali na vědomí dopisy, které jsem rozeslal eh, jménem výboru na komisaře eh, Kalas, eh, Kalase a Hnongovi ohledně financování dopravy a o dopravních prioritách. Jedná se o pracovní program komise, také mm, mm, komise komisaři Tajanimu a předsedovi Buskovi v reakci na respektive ohledem červencové plenární schůzky. Tak aby e, dopravní agenda se probírala v rozumné době a nikoli vždy od 11. hodiny v noci. E, protože již 20 let dopravní výbor si trpce stěžuje e, na to, že vždy jsou jeho témata probírána během nočních plenárek, zatímco ostatní témata, ostatní výbory získávají časy, které jsou příjemnější. Takže budeme se snažit snažit, abychom pro debaty eh, o tématech dopravního výboru získali rozumnější dobu v během červencové plenárky. Také koordinátoři se dohodli, že budou diskutovat eh, příště termíny eh, závěrek, k, závěrek pro pozměňovací návrhy. zejména pokud jde o příští zprávy. To je vše, co vám mohu sdělit ohledně eh, jednání koordinátorů a táži se zdali k tomu máte dotazy, připomínky, nikoli. Eh, v tom případě vám děkuji a můžeme postoupit k dalšímu bodu a to je zpráva paní Ayali Sender. Paní Ayala Sender eh, se k nám dopracovala navzdory vulkánům a tropickým bouřím a a e, nyní teda je mezi námi a můžeme se věnovat její zprávě s tím, že poté, co ji probereme, se pak pustíme do hlasování. Paní Ayala Sender má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pochopení všem kolegům. Ano, je to tak, když člověk někam jede s delegací, v zásadě na začátku nemyslí na to, že by se mohl stát obětí nějaké přírodní katastrofy, že eh, se zkrátka příroda rozhodne věci změnit. Eh, nacházíme se ve velmi obtížné situaci a doufáme, že obě země eh, postoupí rychle dopředu. V každém případě můžete počítat s naší solidaritou. Možná, že bych mohla krátce popsat, jak se problematika vyvíjí a nakolik jsme se dostali eh, ku předu. Došlo k několika skvělým setkáním s radou a se stínovými zpravodaji. Dámy a pánové, přerušuje pan předseda, prosím vás o to, abyste omezili hluk v místnosti. Opět pokračuje řečnice. Myslím, že jsme dosáhli důležitého pokroku. Co se týče zlepšení práce na tomto tématu, všem nám jde o to, abychom posílili eh, práva cestujících a abychom je vlastně stanovili, abychom pracovali na jejich prosazováním. Eh, týká se to cestujících eh, na lodích, a ať už jde o vyhlídkové cesty anebo ostatní eh, osobní dopravu. To je tedy náš cíl práva cestujících. Chceme udělat co nejvíce pro cestující na lodích a soustředíme se obzvláště na pasažéry s omezenou pohyblivostí. Pokoušeli jsme se zabývat se především těmi tématy cestujících, kterých jsme dosáhli už u ostatních druhů dopravy, například u letecké dopravy a tam zase jsme se soustředili na cestující s omezenou pohyblivostí a soustředili jsme se také na práva, které jsme dosáhli u cestujících po železnici. O to nám šlo a to jsme vždy zdůrazňovali při jednání s radou. E, v pozměňovacích návrzích, které jsem předložila já, se tímto tématem z e, hlouby zabývám. Nyní pohovořím o pozměňovacích návrzích ostatních kolegů. Někteří z mých kolegů žádali o to, aby byla rozšířena, pardon, omezena oblast působnosti Máme zde pozměňovací návrh, který požaduje zachovat návrh rady. To znamená, že všichni cestující pardon, všechny lodi, které mají méně než 60, 36 pasažérů, by byly vyloučeny. Ráda bych apelovala na všechny kolegy, pokud je to možné, aby zůstali u požadavků z prvního čtení parlamentu. Tam jsme velkou většinou schválili návrh, který chtěl oblast působnosti rozšířit. To znamená, že jsme měli zahrnout všechny lodě až po 12 cestujících. Ráda bych poprosila kolegy, abychom při této pozici zůstali. Shodli jsme se totiž na tom, že řekneme dobře, vnitrozemská lodní doprava zůstane zahrnuta, takže zůstaneme u toho návrhu rady, který se týká říční dopravy. To znamená, že bychom vyloučili všechny lodě, které jedou ve vzdálenosti menší než 50 námořních mil. Jinak bych ale ráda poprosila o to, abychom zachovali ten, tu oblast působnosti, která hovoří o 12 cestujících na lodi. Samozřejmě ale vím, že průmysl odvedl lobistickou práci, ale přesto bychom měli mít na mysli neustále práva cestujících, myslet na ta práva a zlepšovat situaci cestujících. Máme určitý manévrovací prostor. V prvním čtení se nám podařilo stanovit oblast působnosti u jízdenek. Dojde k očkodnění, takže to se nám podařilo. Dále se nám také podařilo zajistit ochranu cestujících s omezenou pohyblivostí. Dále se nám také podařilo snížit lhůty, během nichž musí cestující dostat odpověď. To znamená, že cestující dostávají více právní jistoty. To vše jsou prvky, které mají mnoho společného s tou oblastí způsobnosti, na které jsme se shodli v prvním čtení. A tato oblast působnosti byla podpořena velkou většinou. Proto bych ještě jednou poprosila ráda všechny kolegy, aby při našem hlasování ve výboru minimálně zůstali při této pozici, protože mě by to usnadnilo další vyjednávání. Takže ještě jednou prosím o souhlas s pozměňovacími návrhy 12 a 65. Dále zde jsou pozměňovací návrhy od pana Relasto a Rike. Zde jde o právní jistotu a jsou také velmi důležité. Další pozměňovací návrh je od paní Bebao. K tomu bych ráda dodala následující. Její pozměňovací návrhy bereme na vědomí. Tyto pozměňovací návrh se opírá o výsledky z prvního čtení, ale máme zde řadu pozměňovacích návrhů, které zamítnu jsou totiž zásadní při vyjednávání a já nemohu tyto pozměňovací návrhy podpořit, protože bychom tím oslabili naši pozici při vyjednávání. Ještě jednou děkuji všem kolegům za zajímavé návrhy vyjednávání se ocitli ve velmi důležitém bodě a proto já prosím, abychom zůstali u té oblasti působnosti, na které jsme se shodli v prvním čtení. Jak už jsem řekla, schválili jsme ji prvním a velkou většinou, takže ještě jednou prosím podpořte návrhy 12 a 65. Před plenárním zasedáním už na tom nic nezměníme, ale jak říkám, velmi důležité pro mě by bylo, kdyby tyto dva pozměňovací návrhy prošly. Eh, Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěla nejdříve srdečně poděkovat eh, paní Ayala Sender která eh, zde velmi dobře udělala bilanci a řekla nám, jak to vypadá. Než budu hovořit o eh, konkrétních bodech, je dovolte mi obecnou poznámku předem. LS podporuje požadavek na evropské úrovni, aby práva cestujících byla zakotvena v ustanoveních pro všechny typy eh, dopravy, tedy i pro lodní dopravu říční, námořní a také autobusovou. Kolega Kancian byl naším zpravodajem pro toto téma. My podporujeme tento směr činnosti a proto předložený návrh paní Ayala Sender je velmi důležitý pro naši politickou skupinu. O této zprávě jsme hovořili již obšírně a to i v rámci prvního čtení. Chtěl bych, chtěl bych připomenout paní Ayala Sender, že ze strany LS již od počátku pořádku, eh, podporujeme přiměřenost eh, a proporcionalitu tohoto návrhu. Co tím chci říci? Eh, je nezbytná určitá flexibilita, především pro malé podnikatele, malé lodě na krátké vzdálenosti, které mají přímý kontakt s cestujícími a týká se to také takzvaných historických lodí, kde je téměř nemožné provést některé některá eh, opatření která by zlepšila a zajistila přístup eh, do lodí. Eh, my jsme se za to zasadili a paní Ayala Sender s námi o tom intenzivně debatovala v posledních týdnech. Je mi velmi líto, že jsme se ještě nedokázali dohodnout s radou. Eh, mám takový pocit, že toto totiž sdílí i rada. I tam chtějí jednotný postup a také nezbytnou flexibilitu, která je skutečně zapotřebí tak, aby v každém regionu, v každé zemi Evropy eh, tato směrnice mohla být prováděna bez problémů, pokud možno. Takováto flexibilita tedy eh, musí být eh, zdrojem kompromisu. Je mi líto, že jsme ho ještě nedosáhli, ale jsme ve stálem kontaktu. Proto, pane předsedo, bych eh, chtěla ještě dodat, že návrhy zpravodajky podporujeme. Je zde však jeden rozhodující bod a to oblast působnosti. E, platí to pro cestující od počtu 12 nebo 36. Zde e, nejsme zajedno se spravodajkou, protože e, jinak by ta flexibilita nebyla eh, zajištěna a proto jsme proti eh, pozměňovacímu návrhu 12 eh, zpravodajky. Chtěli bychom tak ještě podnítit zpravodajku, aby se vyslovila pro flexibilitu také na úrovni rady. Obávám se, že i v radě je ta obava eh, podobná. Je to pro nás eh, tedy velmi důležitý bod a proto doufám, že pozměňovací návrh 12 ve výboru nebude většinově podpořen. Bilbao. Paní Bilbao za liberály. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, nebudu opakovat vše to, co již bylo řečeno to, co už řekla paní Ayala Zenda zcela právem. Intenzivně jsme se zabývali vyjednáváními s komisí a s radou. V posledních týdnech došlo k řadě různých zas- eh, vyjednávání, zasedání a při všech těch schůzích nám šlo o tom přiblížit naše názory a setrvat na eh, výsledku z prvního čtení. Část pozměňovací návrhu se věnuje tomu, na čem jsme se ještě s komisí ani s radou shodnout nemohli. E, ti cestující pasažéři, to je vlastně to nejproblematičtější, tak jde za prvé o zaručení flexibility, ale za druhé o takové ty historické lodě. A to vše na pozadí problémů, se kterými se e, lodní doprava potýká. Paní Ayala Zenda už e, hovořila o těch 50 námořních milích, o tomto pravidle. To vlastně tyto lodi vylučuje, ty lodě do 12 pasažérů. Paní Ayala Zender má naprostou pravdu, když eh, říká, že se musíme eh, soustředit na těch 12 pasažérů, že tam musíme učinit určité omezení. Všichni stínoví zpravodajové jsou si totiž zajedno v tom, že u těch 12 nezůstaneme, ale předepsat už nyní tu, to číslo 36 eh, na pozadí problémů, se kterými se tento sektor potýká a na základě dopadů, které by to mělo, nevím. Možná, že když se řekne 18 nebo 24, to jsou čísla, která se také ozývají při vyjednáváních s radou a s komisí, tak eh, si myslím, že budeme otevření. Takže vycházím z toho, že my ve výboru bychom se měli omezit na těch 12 a to ze dvou důvodů tento článek musíme vidět v souvislosti s jinými články, například s tím článkem o 50 mílích. Navíc nám to umožňuje určitý manévrovací prostor při vyjednávání s radou. Ale pro mě a pro Alde je důležitý ještě jeden bod, a sice zdraví. Nejsme toho názoru, že bychom měli zapojit téma ochrany zdraví co se týče prodeje jízdenek anebo i u jiných témat. Mm, že bychom tam měli zohlednit otázky osob s omezenou pohyblivostí. Jde o to, abychom zaručili prodej jízdenek všem cestujícím a to za bezpečných podmínek. Vždy by nám mělo jít o bezpečnost a ne o zdraví cestujících. musíme ochránit práva cestujících s postižením. Velmi dobře víme, že je to občas velmi obtížné přizpůsobit opatření na těch lodích. Samozřejmě to platí i pro ostatní sektory, například pro hotely. E, některé, některá zařízení nemají Eh, opatření přizpůsobená cestujícím s omezenou pohyblivostí. Myslím, že by parlament měl tuto pozici zohlednit a i nadále to zůstane pozicí ALD. Velmi intenzivně jsme se zabývali tímto návrhem směrnice a sdílím i ty ostatní pozměňovací návrhy, ty jsme převzali z prvního čtení. Shodneme se se zpravodajem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zaznamenal jsem, že se přestěhovalo DG na jiné místo. Ale nyní má slovo pan Kramer. Ostatně chci upozornit, že budeme hlasovat v 9 hodin 40 minut, ale Michael má nyní slovo. Já rozumím této argumentaci a, a a pokud je o postižené. My jsme uzavřeli práva cestujících pro železnice a letadla. Tam jsme nepřijímali žádné výjimky. Řekli jsme zásadně, že lidé s omezenou mobilitou musí mít neomezený přístup a ostatní cestující to zaplatí. To znamená, že se to bude potom řídit podle ceny, protože musíme upřednostnit ty, kteří jsou omezeni a je důležité to zde zakotvit. Opakovaně jsem předkládal příklad eh, Velké Británie. Po válce ve Vietnamu eh, bylo eh, z bylo eh, přijato nařízení v USA, aby vlastně do všech autobusů eh, v USA měli přístup váleční veteráni, to znamená postižení a měli tam teda povinně místo k sezení. Eh, to by nemělo být v Evropě nemožné. A chci ještě odkázat na tu věc s historickými malými plavidly. Historická vozidla nebo plavidla, to je jiná věc. Je to historický statek, to musíme chránit a nemůžeme to samozřejmě modernizovat podle dnešního stavu. Musíme vidět, jak to vypadalo v minulosti a jakým způsobem byly před 100 lety nebo 150 lety postižené osoby omezovány, ale nelze to dnes stavět na roveň nebo klást na roveň s malými loděmi. My máme dnes know-how k dispozici, v popředí zájmu musí stát cestující a nikoli krátkodobý materiální zájem. A jsem přesvědčen, že když to prosadíme, tak se to také rychle změní. My nemůžeme přece vždy a opakovaně železnice znevýhodňovat. A tady jde nyní i o plavidla, abychom to prosadili v tomto ohledu. A proto jsem pro pozměňovací návrh a chci se vyslovit proto, abychom hlasovali proti. Děkuji, pan Epping, ECR. Ne, nepřeje si promluvit. Pak pan Kuhn má slovo.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 já se domnívám, že tuto debatu bychom měli zase stáhnout na věcnou úroveň, jde-li o cestující na lodích eh, a jednáli se o 12 nebo 36 cestujících na palubě lodí. Tak každý, kdo žije u pobřeží a kdo ví, jak u nich je eh, tedy říční nebo námořní eh, lodní doprava využívána, znamená, že tam jsou jednodenní eh, cesty a ta, tyto společnosti skutečně bojují o eh, každého cestujícího. Eh, nejde tedy o takový bílý parníček, který dlouho dopředu realizuje eh, prodej. Abonmáty eh, jízdenky se prodávají na eh, nábřeží přímo těsně před odjezdem a ty malé společnosti, které provádějí eh, tuto dopravu jako vedlejší činnost. Samozřejmě mají zájem nabídnout cestujícím to nejlepší a skutečně oni také nezruší jízdu, pokud by eh, nešlo eh, čestě o otázky ohrožení či podobně. Takže samozřejmě, ale historické lodi také hrají určitou roli, ale spíše jde o velikost podniku a o vzdálenost té té jízdy. Takže proto se domnívám, právě proto se domnívám, že i rada eh, a ministři dopravy, kteří eh, se zabývají eh, touto věcností, jistě stanovili těch 630 cestujících jen bezdůvodně. My bychom neměli přehánět jako Evropský parlament, jako zvolení poslanci bychom neměli se snažit regulovat všechno od 12 práci cestujících všechny možné lodi v Evropě eh, v oblasti eh, lodní eh, dopravy cestují, pro cestující a tak bych vyzval k obezřetnosti. Jsem tedy proto, abychom řekli, že od 630 cestujících toto budeme eh, regulovat. Tam samozřejmě je otázka odškodnění, nepřístupnost produktů nabízených, eh, soulad eh, s těmi železničními předpisy, s předpisy v letecké dopravě, ale to jsou úplně jiné dimenze. I vy, pane Krámere, samozřejmě vidíte, že ti malí, ty malé lodi na Špré nebo na berlínských jezerech mají splňovat ty tyto požadavky, prosím, podívejme se na to realisticky. Tady začíná politika, eh, musíme reflektovat realitu a já prosím všechny poslance, aby se zamysleli a aby se doma podívali, jak to je v těch malých společnostech lodní dopravy. Eh, co se stane, eh, když si nemohl prodat jízdenku nějakému cestujícímu, protože ten den bylo příliš mnoho eh, větrných smrští a nemohl si jet, je možné nabídnout eh, odškodnění ve výši 300 euro, že to by vedlo také k eh, platební neschopnosti takových malých společností. Děkuji. Děkuji, pane Kone, a pan Vandálen má slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že i já jsem proto, aby osoby s postižením měly lepší práva, ale pane Kremre, my zde nemáme žádné větnamské veterány, veterány z války Větnamu. Za druhé, když řeknete A, musíte říci i B, a to jsem od vás neslyšel. A sice, že vy budete muset těm to nezaměstnaným vysvětlit, proč přijdou o svou práci. Velmi často jsem prováděl inspekci na historických lodích a tyto historické lodě vůbec nejsou schopny zaplatit tuto přestavbu. Když se dostaneme pod to číslo 36, postaráme se o to, že přijde, dojde ke ztrátě z pracovních míst a to je samozřejmě v krizových časech velmi složité. A to jste neřekl, to říkám já za vás. Proto podpořím pozměňovací návrh 64 od paní Wortmann Kohl. Děkuji, pane Vandalene, a dovolte, abych nyní zásadně pronesl několik slov, než dám slovo paní Jego. Já se domnívám, že ta debata byla velmi zajímavá a děkuji paní Ayale Sender skutečně konečně se projevily určité vášně v našem výboru, kromě Michaela samozřejmě, ale děkuji teda za tuto vášnivou debatu. Já mám za to, že musí existovat rovnováha mezi právy cestujících, zejména cestujících s postižením a zaváděním jakékoliv legislativy, protože eh, legislativa eh, stojí za něco pouze, když je proveditelná. Já, eh, jak si sedím mezi dvěma židlemi, souhlasím s tím, co uvedl paní, pan Krámer. Nemůžeme tvrdit, že nám jsou lhostejní cestující s postiženými, protože je to víceméně jejich věc a věc provozu, ale souhlasím také s tím, co uvedl pan Kuhn. To znamená, někdy musíme také uvažovat eh, realisticky, to znamená, musíme zvážit, zdali to, co mm, přijímáme v podobě zákonu, je proveditelné. Eh, zmiňovali jste se zde o historických lodích a tak dále. Ehm, já ze své zkušenosti Eh, zejména ze železnicí, historickou železnicí, si nevzpomínám, eh, že by existovaly železnice historické, staré, které by se nepřizpůsobily ehm, eh, lidem s tělesným postižením, které by nepřijaly jakási bezbariérová opatření a tak dále. To samozřejmě neubírá na hodnotě těmto historickým zařízením. Naopak, protože ehm, eh, to přivádí, respektive mm, oslovuje i postižené osoby a tím pádem vlastně se zvyšuje návštěvnost takovýchto historických eh, železnic, eh, vlaků, dopravních prostředků a také lodí. Paní Jegl, Děkuji. Já bych chtěla pochválit našeho předsedu za jeho moudrost, protože i komise usiluje o rovnováhu, vyváženost. Také bych chtěla poděkovat všem členům výboru za eh, jejich úsilí o prosazování práv cestujících. Eh, komise by také chtěla pochválit zpravodaje a stínové zpravodaje za eh, dobrou práci my skutečně e, zde vidíme ochotu jak na straně rady i na straně parlamentu k dosažení dohody a domníváme se, že bude moci a e, bude nalezena před hlasováním e, na plenární zasedání. Jsou zde dva důležité aspekty. První, rozsah platnosti. To je skutečně stěžejní prvek diskuse. Pro komisi je bezpodmínečně nutné, aby práva cestujících byla zohledněna v maximální možné míře a proto jsme tam navrhli e, těch 12 cestujících. Víte, že rada prosadila 36, ale obvykle pravda je někde mezi tím, takže vyčkáme vašeho hlasování, abychom zjistili, do jaké míry může být tento rozsah, e, rozsah e, nalezen, ale my bychom chtěli, aby to bylo co nejširší. A opět budeme na napomáhat dosah, dosahování kompromisu v tomto ohledu. A za druhé, otázka pomoci. Samozřejmě, že i my, to znamená komise, chceme chce zohlednit co nejvíce ochranu zdraví, ale chápeme tež eh, mm, uvažování parlamentu a proto se domníváme, že eh, řešení by mělo vycházet z nediskriminace. Byl tam zahrnut nový článek 4 a, eh, který se týká veřejného zdraví, ochrany veřejného zdraví. To znamená, že dopravci mají možnost odmítnout ty cestující, kteří by eh, byli ohroženi na zdraví, pokud například to plavidlo eh, bude plout tak dlouho a tak daleko od pevniny, že by nebylo možno zajistit záchranu nebo teda ochranu zdraví dotyčného cestujícího. Komise samozřejmě je připravená zprostředkovávat jednání mezi radou a parlamentem parlamentem a domníváme se, že pokud obě strany vynaloží jen trochu úsilí, tak se dobereme eh, kompromisu. Eh, to řešení eh, tkví právě v rozsahu ehm, platnosti a v osobním rozsahu a doufáme, že se dobereme ve výboru rozhodnutí ještě před 4. červencem. Děkuji mnohokrát paní Jegle a nyní se táží, zdali paní Ayala Sanders se chce vyjádřit. No, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. A děkuji také zástupcům komise. Chci také uklidnit ty, kteří neustále ještě mají námitky a lámou si hlavu nad nedostatkem flexibility v mém návrhu textu. Už jsem řekla, že říční doprava bude nadále chráněna. Tam zachováme návrh rady, aby byla dodržena tato vzdálenost těch 50 mil. Ale jinak bych ráda poprosila o to, abychom zohlednili i přání pana Kůna. On hovořil o těch pětistech metrech, hovořil o pětistech metrech u malých lodí. Můžu vás uklidnit, ty zůstanou zachovány, tyto lodi, lodě budou nadále chráněny. Ještě chci říct jednu zajímavou věc. Jeden kolega poukázal na to, že bychom se mohli eh, shodnout na nějakém řešení mezi 12 a 630. Určitě víte, jak vyjednávání s radou probíhají a z toho můžeme vycházet. Ráda bych rovněž zdůraznila, že některé skupiny parlamentu už nechtějí zůstat u pozice, na které jsme se shodli v prvním čtení, ale chtějí změnit svůj názor. Chci připomenout, že první čtení, tedy návrh pro první čtení byl v roce 2009 schválen velkou většinou. To vám chci ještě jednou připomenout. Rada ale už ukázala určitou vstřícnost vyšli by nám vstříc a nyní to chcete znovu zvrátit a to je mi trochu líto. My na straně parlamentu vlastně měníme svou vlastní pozici. Ráda bych tedy připomněla, že se zde nejedná o problém pouze u osob s omezenou mobilitou. Jde nám o všechny evropské cestující. My všichni jednou budeme mít omezenou pohyblivost a na to nesmíme zapomínat. Z toho důvodu je důležité vydat se správným směrem. A to při zachování vší té flexibility, aby se sektor zkrátka mohl připravit na ty změny. Já nemyslím, že bychom měli někoho nutit, anebo že bychom měli zavést nějaké radikální předpisy, ale lodní doprava se musí pomalu začít pohybovat z místa, aby i v tomto sektoru byly přijata, byla přijata opatření, která v ostatních sektorech už přijata byla. Nemá to být radikální změna, ale pomalu, krůček po krůčku se mají přizpůsobovat. My jim tím prokážeme dobrou službu, protože všechny společnosti stárnou a potřebujeme odpovídající opatření. Eh, nesmíme také ztrácet pracovní místa. A nesmíme také dopustit, abychom neměli přístup do přístavu, abychom nemohli cestovat loděmi. Z toho důvodu chci ještě jednou zopakovat. Budeme zbližovat naše názory, budeme zachovávat určitou flexibilitu, ale současně bych vás ráda poprosila o to, abychom nyní trvali na naší pozici. Pokud už nyní připustíme požadavky rady, eh, myslím, že to není zbytečné, eh, že, že to není zbytečné, když to tady říkám. Chceme určitý manévrovací prostor. Kdybychom tady připustili požadavky rady, bylo by to špatné. Uh, Eh, všichni lobbysté nás prosili o to, abychom zachovali co nejširší oblast působnosti. A i ty ostatní pozměňovací nám, eh, návrhy požadují co nejvyšší flexibilitu. Myslím, že ještě máme určitý manévrovací prostor. Nejen cestující, ale sektor jako takový nás prosí o to, abychom trvali na našich opatřeních. Víme, jak se vyvíjely dráhy, víme, čeho jsme tam dosáhli díky tlaku, který vyvíjel Evropský parlament. E, dráhy se staly mnohem ličtějšími, lepšími, služby jsou mnohem lepší, cestující mohou požívat mnohem větších výhod, takže ještě jednou prosím, abyste podpořili pozměňovací návrhy 12 a 36 pardon, 12 a 65 a s tím můžeme jít do plena, na plenárku. Děkuji. Děkuji paní Ayala Senda a nyní formálně ohlašuji, že hlasování proběhne nyní a plenární schůze v červenci. Takže Dámy a pánové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu pořadu jednání, to jest k našemu hlasování. Ehm, začneme zprávou pana Kančana, ale dříve, než tak učiníme, eh, si vyzkoušíme naše hlasovací zařízení. Eh, jste-li všichni připraveni, tak zahajuji tímto kontrolní hlasování. Kontrolní hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Děkuji vám všem. Paní Devejrak, to není problém, protože PPE zdá se má stejně jeden hlas navíc. Takže PPE jeden hlas navíc v této chvíli. kdybyste si to prosím mezi sebou eh, vyřešili, eh, kdo by neměl hlasovat v tomto kole, jinak eh, bude-li i paní Devěrak hlasovat, tak to bude o jeden hlas navíc. V pořádku? Right, can we start? Dobře, takže můžeme začít podle hlasovacího seznamu. Začneme pozměňovacím návrhem 10. Je to zpráva pana Kančana. Článek 2, odstavec 2, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Má se hlasovat en blok pozměňovací návrh 1 o odpovídajícím úvodním a odpovídající úvodní přihlášení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pozměňovací návrh 12. Pravodaje, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šedesát dva, šedesát tři odpadají, takže nyní čtrnáct. A sice dílčí hlasování ve třech částech. Část jedna do výrazu voči mám. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část vypuštění pětky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A třetí část vypuštění výrazu a šest, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. We had a split vote. There, there we go. Všichni hlasovali stejně o všech třech částech. Článek 2, 64, pan Bradburn, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 65 odpadá, 60 ne, promiňte, omlouvá se předseda, 65 stále platí, takže 65 pan Kozak, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, 66, 67, kdo je pro, jsou všechny stejné. Proč máme tři stejné? Takže 66 a 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schvále. 71 až 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75, pan Ulmer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16, 17 a 2 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18 zpravodaje, to identické se 79 a hlasujeme spolu s pozměňovacím návrhem 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devatenáct. Amblok s pozměňovacím návrhem 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 80. Paní Meissner, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 81. Pan Ulmer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvacet jedna je další bod. Spravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 22 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 23 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 84 odpadá, 24, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 85 odpadá, 25 je další bod. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 87 pana Ferbra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 88 pana Bredborna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 89 pana Ferbra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28, 29 dohromady, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 90 paní Meissner. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 91 pana Ulmera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 92 odpadá, takže 32. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 93. Pan Ulmer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94, to je dílčí hlasování ve dvou částech. První část vypuštění slov assistance to find a druhá část zbytek. Takže první část bodu 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A druhá část? Pro? pro proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 96, můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme prověřit poprvé dnes, takže 96. paní Sračiany. Eh, zahajují tímto hlasování. 96. Článek 21. PPE máte o tři hlasy navíc. O tři hlasy navíc. ECR, you have one too many. A ECR máte o jeden hlas navíc. Okay. What do we do now? Just take them off. Yeah, they must take them Can you take, can the PPE take three voting cards out, ECR take one vote? Takže prosím, aby um, EPP stáhli tři karty a ECR jednu kartu, protože máte navíc o jednu kartu ECR a EPP o tři navíc. Myslím, že asi koordinátor by se měl obětovat, že? Takže končíme. Končíme hlasování. 24 pro, 17 proti, schváleno. Děkuji, alespoň jsme učinili pokrok v tomto bodu. 95, 95, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 33 odpadá, takže 34. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 97 odpadá, 98 paní Meissner, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 35 odpadá, 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 101. To je dodatek, to má ještě dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 99 odpadá tím pádem. 40 dílčí hlasování ve dvou částech. První část až po výraz in accordance with national law a druhá část zbytek. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A druhá část, zbytek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 103. Myslíme si, že to odpadá, protože druhá část pozměňovacího návrhu 40 byla přijata, takže hlasujeme o 38. Um, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 104 má ještě dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 33, 105, eh, pan Bradburn, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106, pan Ferber, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, který tam máte, Facilities on Board. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme k bodu 49, to znamená úvodní ustanovení 11 a pozměňovací návrh 49, protože již jsme hlasovali eh, o pozměňovacím návrhu 11 en blok, takže ty všechny předchozí eh, návrhy odpadají. Takže pozměňovací návrh 49, pana Danelise, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dalším bodem je 52 paní Lichtenbergové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. 52 prověříme. Myslím, že to bylo odmítnuto, ale Hlasujeme elektronicky, hlasují, my zahajují hlasování. PPE jedna navíc, děkuji, Matthew. Všichni hlasovali, takže končím hlasování. 15 pro, 26 proti, zamítnuto. Bod 6, další. 6, kdo je pro? Ještě jednou 6, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Vidím, že se dostavuje únava, ale to je špatná zpráva, máme ještě hodně práce, další bod odpadá. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 7. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 53, úvodní ustanovení 13, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, můžeme hlasovat ještě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další bod odpadá a 56 hlasujeme. Pana Kosi, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jako dodatek 58 pana Kosi, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno a konečné hlasování. Zahajuji hlasování. PPE, one too many again. PPM, um, PPE má opět o jeden hlas navíc. Děkuji mnohokrát. Končím hlasování. 40 odevzdaných hlasů, 36 pro, nikdo není proti, 4 se zdrželi. Gratuluji panu Kančianovi. A nyní se dostáváme k dalšímu druhu dopravy. Úředník zde vpředu bude také vyměněn. A nyní se dostává ke slovu kapitán. Tak prosím, uvolněte se, začínáme článek 2, 1b, pozměňovací návrh číslo 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka a 65. Identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to prověřit. Takže hlasujte o 12 a 65. Hlasujte. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 16 proti, 6 se zdrželo a tím přijato. 64, o té stejně musíme hlasovat, takže to je dodatek. 64 jako dodatek, kdo je pro? Paní Wortmann Kohl, máte slovo. Já nesouhlasím, že eh, by to měl být dodatek. Já bych chtěla, abychom hlasovali o celém článku, ve pozměňovacím návrhu, protože zahrnuje to také bod 36 Nesouhlasím s tímto přístupem, že by to měl být dodatek. Ano, slyším, co říkáte, takže moje rada je, že nemůžeme, protože to odpadává z důvodu pozměňovacích návrhů 12 a 65. Můžeme to pouze pojmout jako dodatek, protože 12 a 65 to úplně změnili. Dobře, tak prosím jako dodatek. Ano, jako dodatek o tom budeme hlasovat. Dobře. Takže tady máme 64 jako dodatek. Kdo je pro? Jako dodatek je to. A proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále zde máme pozměňovací návrh 13 a 66, oba společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Takže 13 a 66 hlasujte nyní. EPP má zase o jeden hlas navíc. Děkuji vám, pane Tatareli. Končím hlasování. Dvacet jedna hlasů pro, devatenáct proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 14. Zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato pozměňovací návrh číslo 15 a 67, identické návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 69 a 70. 71, 72 a 73. Všechny jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 3, malé f, pozměňovací návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 16 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 65. 75. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, návrh je přijat. Vidím, že se tady rýsuje hlasování o nedůvěře proti předsedovi, ale teď jsme u 79 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme prověřit, takže 79 prověříme, hlasujte nyní. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 20 proti, takže přijato. A nyní návrh 78, 80, 81, ty odpadají. Číslo 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prověřit, prosím. 82 hlasujte nyní. Konec hlasování. 25 pro, 15 proti, jedno zdržení, takže přijato. Číslo 83, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 84 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To prověříme, takže hlasujeme o 86 nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 hlasů pro, 19 proti, takže přijato. Číslo 87 a 88, identické návrhy. Hlasujte, kdo pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 89, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 90, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Číslo 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme, takže hlasujte nyní o 91. Zahajuji hlasování. Ano, zřejmě chápete, proč to nechám prověřit. Končím hlasování. 13 pro, 27 proti, zamítnuto. Návrh číslo 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Můžeme to opět prověřit. Číslo 92, prosím, hlasujte nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 hlasů pro, 11 proti. Přijato číslo 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 95. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh číslo 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 98, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že návrh je zamítnut, ale prověříme to, takže hlasujte o 98. od Bradburna Epinka. hlasujte nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro a 20 proti, takže zamítnuto. Nyní návrh 20 zpravodaje, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 23, je oddělené hlasování ve dvou částech. První část on request a druhá část ten zbytek. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 100 tím odpadá, takže 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stránka, číslo 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, tohle prověříme, takže hlasujte o 101, prosím teď. Hlasovali všichni, konec hlasování. 21 pro, 20 proti, takže přijato. Hmm. 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 26. V tom jde o if possible jako dodatek. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím, že návrh je zamítnut, ale prověříme to, takže hlasujte o 26 jako dodatku nyní. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 20 pro, 21 proti, tedy zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 27. Spravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 103 jako dodatek s tou větou and with the exception of cruises at the time of reservation. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 104. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 28, kdo je pro, proti, zdrželi se. Je to přijato? Ano, je to přijato. Nyní 105. Paní Bilbao, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 106 a 107 identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím prověřit, takže 106 a 107 hlasujte nyní. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 23 hlasů pro, 18 hlasů proti, tady přijato. Číslo 108, kdo je pro? Kdo je pro 108, prosím? E, 106 byla přijata, ano. 23 ku 18, to říkám z paměti. Tak a nyní jsme u 108, pana Fleckensteina, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím prověřit. Hlasujte o 108. Hlasujte nyní. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 26 hlasů pro, 16 hlasů proti, tedy přijato 29 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 110, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 34 tím odpadá a jsme u 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 36. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 111, kdo je pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. Číslo 112, oddělené hlasování, první část 90 eh, minut, druhá část ta, ten zbytek. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 37 je tím pokryto a nyní jsme u 113. Vlasto Rike, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím prověřit. Hlasujte o 114 nyní. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 22 hlasů pro, 19 hlasů proti a tím přijato. Číslo 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 116, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 117, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím prověřit, hlasujeme o 117, paní Wortman Kohl, hlasujte. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 20 hlasů pro, 21 proti a tím zamítnuto. Číslo 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 42. Ten je propojený s pozměňovacím návrhem 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 118 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 119, oddělené hlasování, první část. And terminal operators to customary languages. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 47, kdo je pro? 46 odpadá, takže 47 není. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 49. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh číslo 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 53, kdo je pro, Nevím, proč jsme nemohli hlasovat unblock, ale dobře, 53 pro, proti zdrželi se přijato, 54 pro, proti zdrželi se přijato číslo 121 pro, proti zdrželi se přijato číslo 55 pro, proti zdrželi se přijato číslo 56 pro, proti zdrželi se, přijato. Nyní jsme u jedničky, pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 6, pozměňovací návrh 57, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím prověřit, takže budeme hlasovat o 58. Hlasujte není. Myslím, že návrh je přijat, ale prověříme to. Nějak se mně zdá, že jsou vaše ruce trochu unavené při hlasování, takže prověříme 22 hlasů pro, 20 hlasů proti, tím návrh přijat. Čtyřka, zpravodaje pro, proti, přijato číslo 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 7, Kdo je pro? Nyní už hlasujeme jen o druhé části. Ne, budeme hlasovat odděleným hlasováním první část This information až po end ticketing, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, pro proti, zdrželi se, přijato. Číslo 61 tím odpadá. Číslo 62 pana Kozy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 24 hlasů pro, 1 hlas proti, 17 osob se zdrželo a tím návrh přijat. Blahopřeji paní Ayala Zender. Right, what's this? Mrs. De Verac. Mrs. De Verac's report next. Takže další zpráva paní De Verac. To je následující bod. Zpráva paní De Verac. Okay, folks, we're ready to carry on. This 15 pages, is it this one? Yeah. Uh, there are some compromise. Eh, je to docela tlustý dokument. Máme zde také několik kompromisních eh, návrhů. Je to trošku komplikovanější, takže se musíme skutečně soustředit. Eh, kompromis 1 k článku 1. Jste prosím připraveni? Skvělé. Kdo je pro kompromisní návrh 1? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát sedm. Marinesku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 86. Tykao, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. osm Marinesku pro, proti? proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, 90, 91, 92, to je identické. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ještě to ověříme. Bylo požádáno o věření, takže zahajuji hlasování. E LS má jeden hlas navíc. Končím hlasování. 26 pro, 15 proti, jeden hlas se zdržel. Takže moje oči byly přece jenom dobře fungující. 93, Marinesku, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 Marinesku, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ještě to ověříme, 95 pan de Grandes. Končím hlasování. 24 pro, 16 proti, přijato. Dále 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 96, 97, 98. To je identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 100 a ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17, staženo, 99. Budeme hlasovat. Paní Deveirak, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102. A ústní pozměňovací návrh 2. Kde pro? Proti? Zdrželi se? přijato. 103 dílčí hlasování, první část až po Safety Investigations a druhá část, to je poslední věta. Takže první část, kde pro? Proti? Drželi se přijato. Druhá část, kde pro? Kdo je proti? Drželi se? To musíme ještě ověřit. Dámy a pánové, vím, že je to dost namáhavé, ale nezvedáte dostatečně paže. Takže druhá část 103, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 20 pro, 21 proti, takže zamítnuto 104 Lichtenberga. Jako doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 odpadá, 106 eh, Van Dálen, kde pro, proti, drželi se schváleno 107 Marinesku, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 19, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 20 zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 eh, je kompatibilní s 22, takže je to doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 24, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 110 odpadá, 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pana Marinesku, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pan Marinesku, samozřejmě, že jste jistě hlasoval pro svůj vlastní pozměňovací návrh. To předpokládáme alespoň. 111. dílčí hlasování. Nejdříve hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zacho- zachováno 113, kdo je pro, proti, schváleno 30 staženo to je stejně, odpadá 31 zpravodaje, článek 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 115, Tykao, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 z pravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 Marinesku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 36 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37 pro? Proti? zdrželi se. Přijato. 119 je pro. Proti. Drželi se. Přijato. 120. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 121. Doplnění. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijata. Kompromisní návrh 2. Kde pro? Proti? Drželi se přijato. Takže 124 až 127 dohromady. Jestli souhlasíte, dobře. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 128, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 129, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ještě to ověříme, 129. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 23 pro, 18 proti, jeden hlas se zdržel, přijato. 130 a 131 dohromady, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě to ověříme. 130, 131, zahuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 20 pro, 19 proti, jeden hlas se zdržel, takže přijato. 40 odpadá, 132 rovněž. A nyní 133, dílčí hlasování, první část až po which it is a tak dále. Druhá část, which it is a tak dále obojí odpadá, protože jsme přijali 130, ale hlasujeme o první části. 133, první část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3, kde mm, jako pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 jako doplněk, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 doplněk D pro, proti, zdrželi se, přijato. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 a 141, to je identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 odpadá, 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 146. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 143 je další. 144 dohromady jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme ověřit. 143, 144 dohromady. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 20 pro, 21 proti, jeden hlas se zdržel, to bylo těsné, ale je to zamítnuto. 145 jako doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 147. Kde pro? Promiňte, 147. 47 odpadá. To je velmi těsně vedle sebe. 147, kdo je pro, proti, schváleno. 47 odpadá. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150, Pan Marinescu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zachováno, schváleno. 48 až 52 dohromady. Vezmeme to en bloc. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 151. Dílčí hlasování. Tři části. První část EU letecké společnosti, druhá část připravená k odletu. Takže první část, kdo je pro, proti, přijeto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, Drželi se, schváleno. 154, no dobře, tak to předcházející ještě ověříme. 153, pana Vandálena, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 22 pro, 19 proti, takže schváleno 55. To je lingvistická změna 56, paní Duala. Ještě předtím, než budeme hlasovat o 56, tak zde jde o kontaktní osobu v případě nehody. A to také podpořila Evropská společnost pro ochranu osobních údajů. Dobře. Takže to bylo vysvětlení zpravodajky 56. Kdo je pro? Proti? drželi se přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 57. Staženo. 157. Je další. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. 157. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 19 pro, 22 proti. Eh, zamítnuto 158, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 58, kde pro? Proti zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 3 k 161, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, druhá část, první část odpadá kvůli 160, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To 62 pana de Grandese jako doplněk. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 163 odpadá. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62, 63, 64, 65 on blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 164 až 167 on blok. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto sedmdesát pana Marinesku. Já se obávám, že tady už nebudete mít takové štěstí, pane Marinesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. První část 69 odpadá, takže budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Druhá část 69. Zahajuji hlasování. První část odpadá, takže jenom druhá část. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 8 pro, 32 proti. Zamítnuto. Když jsem nechal hlasovat rukou, tak byl jenom tři. Další návrh přijat. Tři odpadá 71. Kdo je pro, proti, drželi se Přijato. 72 odpadá, 73, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Čtyřka odpadá, 74 odpadá, 75. To je další. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme to ověřit. 75. Zahajuji hlasování. Hlasovali, prosím, všichni. Končím hlasování. 18 pro, 24 proti. Zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato 6. Až 7, čili 6, 76, 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 78 odpadá, 77 je doplněk. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? To si ověříme. 77 jako doplněk. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 21 pro, 20 proti, schváleno. První část 79 odpadá, druhá část jako doplněk. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. 80. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato 81. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 82 dílčí hlasování, první část a pak zbytek. Takže kdo je pro první část, kdo je proti, Drželi se, přijato. Druhá část, to je kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme si druhou část 82. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, včetně zelených. Končím hlasování. 21 pro, 21 proti, zamítnuto. 11 odpadá, 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 83. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 13 odpadá, 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 41 pro, Nikdo proti, jeden hlas se zdržel, takže gratuluji paní zpravodajce, paní Devejrák. Máme dále ještě legislativní usnesení, o kterém rovněž budeme hlasovat. A zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Stejný výsledek 39 eh, pro, jeden hlas se zdržel, eh, nikdo není proti. Takže i zde blahopřeji paní zpravodajce, prosím, rychle. Pane předsedo, vím, že musíme ještě hlasovat, ale máme v 11.30 trialog této zprávě a prosím, aby mě výbor pověřil k vyjednávání společně se stínovými zpravodaji na základě toho, co jsme právě nyní odhlasovali. Pokud se nám podaří dojít k dohodě, pak vám výsledek předložíme 22. června tak, aby výsledek trialogu byl ještě stvrzen celým výborem. Paní Deveirak, ano, máte k dispozici výsledek hlasování výboru, máte také teda k dispozici výsledek, respektive pozici výboru a tudíž i mandát jednat. Dále máme na pořadu jednání zprávu pana Groše, ale napřed se nám vymění tady pomocníci, přísedící. Jsme připraveni? Dobře, vážení kolegové. Za prvé hlasujeme na jednou 1 až 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Všechno. Další kompromisní návrh číslo 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 13, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další návrh je 64. Prosím, abyste to s námi vydrželi. 64 Van Dalen. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Prověříme návrh 64. Pan Van Dalen, myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme to. Zahajují hlasování 64. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro, 21 proti, zamítnuto. 66 další pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70. 70 je další návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme sedmdesátku. Takže pozměňovací návrh 70, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Alde má o jeden hlas navíc. Dobře, takže končím hlasování. 21 pro, 19 proti. Schváleno. Kompromisní návrh 14 je další. Všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 83. Paní Lichtenberger. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, prověříme 97, prosím, zahajuji hlasování, 97, hlasovali všichni, končím hlasování, 17 pro, 23 proti, zamítnuto. 98. Pan Albertini, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme, prosím, stovku. Fidanza. Takže prověřujeme stovku, zahajují hlasování. Pozměňovací návrh 100. Hlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro, 26 proti, zamítnuto. 102. Kdo je pro? 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 110 je další. Paní Henny Splečert. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 110. Ještě jednou zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 21 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 20. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 130, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 130. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. 17 pro, 23 proti, zamítnuto. 138 je dalším pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme návrh 139, zahajuji hlasování k návrhu. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 19 proti, schváleno. 140 pana Fandálena. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 21 s ústním pozměvacím návrhem pana Drauiho. Prosím. Pane předsedo, Napřed by měl asi pan El Kadraoui předestřít svůj návrh a pak bych chtěl říct něco já. Myslím, že v tomto pořadí bychom se měli vyjádřit. Děkuji. Takže ještě jednou, pane předsedo. Včera nebo předevčírem e, jsme e, žádali o dílčí hlasování, pardon, e, oddělené hlasování. To nám bylo odmítnuto, protože v případě kompromisního návrhu to nelze. Nyní máme před sebou ústní pozměňovací návrh ke kompromisu, s nímž jsme ale nebyli konzultováni v rámci přípravy a myslím, že takto to nelze a proto bych chtěl, aby Complete Market Opening zůstalo v textu a nebylo vypuštěno. Děkuji, Matthew. Pane předsedo, já s tímto výkladem souhlasím je zde snaha skutečně vnímat kompromisy jako celek. Ovšem zde máme ještě ústní pozměňovací návrh Saida, který jsme akceptovali a proto bychom, myslím, měli také akceptovat oddělené hlasování. Já myslím, že to je takto korektní. Eh, tak eh, ten postup je jasný. Jestliže je námitka vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak ten ústní pozměňovací návrh nemůže být předložen. Je-li teda formální námitka proti tomu. A můžeme pak vyjasnit tuto procedurální otázku tak, že řekneme, že ústní pozměňovací návrh a dílčí hlasování mm, teda pojmeme jako celek, že se zeptáme kolegu, jestli to takto můžou akceptovat. Já jsem e, se o tom radil se stínovou zpravodajkou. Jestliže pan El Drawi e, to bude akceptovat jako dodatek, pak jsem i já ochoten na to přistoupit. Sajde? Já jsem předložil tento návrh ve stávajícím znění, protože mm, lépe vyjádřuje, vystihuje naši pozici. Ale kombinací obojího bych nemohl akceptovat. Takže já stahuji svůj pozměňovací návrh, ledaže o tom nezbytně nutně chcete hlasovat. Ale my můžeme žít i s tím kompromisním návrhem, tak jak byl původně formulován zpravodajem. Tam již byly naše potřeby do značné míry zohledněny. Takže hlasujme o předloženém kompromisním návrhu. Někteří členové mm, z naší frakce to asi nebudou moci podpořit, ale dobře, to je konec konců výsledkem odporu liberálu předseda. Tak dovolte, abych vám objasnil situaci. Máme kompromisní pozměňovací návrh, který byl řádně předložen. Jestliže dojde k ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak tyto mohou být předloženy pouze se souhlasem výboru. Jestliže jsou členové výboru proti tomu, tak nemohou být ústní pozměňovací návrhy předloženy. A proto se táží liberální skupiny zdali jsou proti eh, tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pokud ano, pak budeme pouze hlasovat o kompromisním návrhu číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A samozřejmě plenární schůze má pak svou hlas, vlastní vůli, bude-li si to přát změnit, tak to změní. 148, 148, ne, ano, 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149. je to vnímáno jako jeden, protože to byl kompromis. 1,50, 150 je dalším návrhem 150. Kdo je pro 150? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to prověřit, prosím. 150. Zahajuji hlasování k návrhu 150. Hlasovali všichni, takže končíme hlasování a bylo to zamítnuto velmi těsně 20 ku 20. 153. Dílčí hlasování. První část jedno, uniformly, druhá, druhá část in all EU member states. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, kdo je druhou část, proti druhé části, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh, ne, promiňte, 100 154 paní Hennis Plečet a pana Fandalena. Kdo je pro 154? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 156. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 164. Pana de Grandese, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 164. Zahajuji tímto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26 pro, 14 proti, schváleno. 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 172 je další. Pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 172. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. To je jasné, 15 pro, 25 proti, zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 180 byl stažen. 24, kompromisní návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 183, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 183. Unava se sice dostavuje, ale zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 20 proti, zamítnuto. Dále Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 189. Jako dodatek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme, myslím, že to bylo schváleno, ale pro, prověříme 189, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, pak končím hlasování. 20 pro, 18 proti, jeden se zdržel, schváleno. 196 pana Vandalena, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 197, kdo je pro? Proti, zdrželi se, prověříme 197. Prosím, zahajuji hlasování. To je pana Vlasáka. Hlasovali všichni, končím hlasování. Vypadalo to mnohem česněji původně, takže 12 pro, 27 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 208, pardon, 209. 209, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 211, pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 212, Marinesku, pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 226, 226, paní Henes Plačert, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227, pan Van Dalen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 245 je další návrh, protože 244 byla stažena, takže 245, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246 eh, pana Ranera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 249. To bude odstavec 11a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 254 to bude samostatný odstavec 14a. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto ale kontrolujeme. Zahajuji hlasování elektronické. Hlasovali všichni, tak končím hlasování a to je zamítnuto 17 ku 21 hlasu. 256. První část již eh, odpadla v rámci kompromisu 29, ale musíme hlasovat o druhé části eh, návrhu 256. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 260. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 261. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ale prověříme. 261. Zahajuji hlasování 261. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno. 20 pro, 18 proti. Ano, dobře, že jsme to zkontrolovali. Paní Tykao, 262, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 264 a 265 jsou totožné. E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 267. K tomu je ústní pozměňovací návrh paní Wortman Kohl. Je to před vámi, máte k tomu námitky? Nejsou. Takže hlasujeme včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 270 je další návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 268 odpadá, protože je to lingvistický pozměňovací návrh. Kompromisní návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 278, kdo je pro? Proti? Prověříme 278. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 15 pro, 24 proti, zamítnuto. 279, pana Vandalena, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 280, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 200. 95 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. 295. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 17 pro, 22 proti, zamítnuto v skutku. 299, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 300. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 19 proti, zamítnuto. 303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 307, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 312, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 311 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 315 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 314 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 327 odstavec 22a, takže paní Grisbeck, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 330, paní Lichtenberger, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. číslo 332, paní Tykau, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 333 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 334, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 338. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 339 tím odpadá. Číslo 343 je jako další. Kdo je pro? 343. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 344. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím ověřit. 344, myslím, že je návrh zamítnut, ale ověříme to. Hlasujte nyní. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Ano, 15 pro, 25 proti, zamítnuto. Číslo 345, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 300. 348, 349, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 347, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 355, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 358, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout číslo 359, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 368, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 316 pana Vlasáka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto číslo 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 371, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 372 a 73 jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. Snažím se to najít, říká předseda. Ano, tady to je. Takže kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo tři. Kdo je pro? Proti? Pro, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tak jsme u osmičky a devítky, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní číslo 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 51. Kdo je pro? Proti? Můžeme to prosím ověřit, hlasujte o 51. paní Gormaj? to je bod odůvodnění K. Hlasovali všichni? Konec hlasování, 18 pro, 20 proti, tedy zamítnuto. Číslo 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. <clears throat> Ano, a nyní se dostáváme ke stanoviskům. výbor Envy, bod 4, to je to první, co nás čeká. Některé odpadly díky kompromisům, takže Envy, čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy, <clears throat> Envy 7, bod 7. Ne, Matěj, máte pravdu, bod 5 jako dodatek k bodu 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní je tu sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod 12. Ano, rozumíme si, dobře, budeme hlasovat o 12 ve dvou částech. Dělší hlasování první část až Missions for Ringung System, první část a potom druhá část. Takže První část přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní Envy 15. To je, tam je nový odstavec a kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále zde máme ITRE 8, o tom nyní budeme hlasovat, kdo je pro, ITRE, bod 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE, bod 16, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor Regi, bod 7. Dílčí hlasování, první část. To je až do Transport Mix, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit, hlasujte o druhé části Regi 7, hlasujte nyní. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 24 pro, 16 proti a tím přijato. Regi 9 ve dvou částech. První část až do Stresses the Archipelago Regions. A potom zbytek, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Obávám se, že právě tyto regiony byly zamítnuty. A druhá část, tedy zbytek textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano. A potom nás čeká ještě Regi 10, dílčí hlasování. První část bez and identify these airports. Druhá část ten zbytek. Ale to vlastně odpadá, když bude odmi- zamítnuta první část. Kdo je pro první část? Pr- proti? Zdrželi se? Přijato? To znamená, že nyní musíme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujte nyní. Hlasovali všichni? Konec jo. hlasování. Ano, lépe to vlastně nemohlo dopadnout, je 40 odevzdaných hlasů, 40 z nich proti, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti, takže přijato a blahopřeji ti. Ano, no, neutíkej, ještě nás něco čeká. Nyní přijde na řadu pan Alcatraj. Change of Vyměníme zde osazenstvo, děkuji všem. Mr. Uh, Pane Groši, máte slovo. Pane předsedo, Myslím, že si musíme na dvě vteřiny všichni oddechnout, ale já bych během té doby rád poděkoval všem, protože bylo předloženo téměř 400 pozměňovacích návrhů a myslím, že jsme na ní všichni kolegiálně pracovali, spolupracovali všechny skupiny. Rád bych ale také poděkoval všem, spolu, eh, všem asistentům, všem asistentům poslanců a všem ostatním spolupracovníkům. Myslím, že to byla velmi obtížná, těžká práce, kterou jsme prováděli až do poslední minuty. Všem tedy děkuji. Děkuji, Matthew. Ano, vlastně tento dík patří všem za všechny zprávy, o kterých jsme dnes hlasovali. Všechny byly celkem složité, každým svým způsobem. Dobře, ale nyní přistoupíme ještě ke zprávě pana El Dráuiho. Jste připraveni? a zbývají ještě dvě, dva hlasovací eh, seznamy El Kadraoui a Simpson. Takže už jsme ve finále, takovýmto způsobem se vyhrávají nebo prohrávají maratony. Takže se návrh 10, paní Tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 11 odpadá 12. Kdo je pro? To je v kombinaci s trojkou, takže 12 společně s trojkou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 16. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 4 odpadá. Paní Tykau eh, bude se hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu článek 8a s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Má někdo námitky proti ústním pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže kdo je pro s ústním pozměňovacím návrhem? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka odpadá a nyní jsme u pětky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 1, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9 odpadá a máme tu dvojku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čeká nás závěrečné hlasování. Hlasujte nyní. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Pane Alcatraj se pokusil udělat to přesně tak, jako pan Kvaš. 39 odevzdaných hlasů, 39 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji, blahopřeji panu Alcadrauimu. Nyní se dostáváme k další zprávě. Je to zpráva předsedy k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 21, Sedmička odpadá a už jsme u čísla čtyři. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm pana Bacha, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devět, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset a jedenáct je identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 22. Oddělené hlasování ve dvou částech. Je první část regrets, debt a tak dále. Druhá část eh, urges, member states. Kdo je pro? První část proti. zdrželi se přijato. Kdo je pro druhou část? Proti? Drželi se? Přijato. 23. Paní Tykao. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 25. Kdo je pro? Pokud eh, se bude hlasovat o 25, tak to neznamená, že 26 odpadá. Již jsem včera vysvětlil, že transparentnost a sledovatelnost v návrhu pana Kůna není obsažena. Ano, k tomu se ještě dostaneme, Michael. Já nechci eh, předvídat. Takže 25 bude pro, proti zamítnuto. A teď 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Bohužel stejný výsledek zamítnuto. 27 pana Kuna, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, 30 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 31. Dobře, tak to ověříme. 29 a 30. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 19 pro, 22 proti. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi si. Zamítnuto 34. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Třicet osm je další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Třicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? To ještě ověříme. 41. No, promiňte, 42. Hlasujeme o 42. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 21 pro, 20 proti, takže schváleno. 45 pana Groše, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, to ještě ověříme, 47. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 18 pro, 22 proti, zamítnuto. Úvodní ustanovení A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, bod 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 38 pro, Nikdo proti, dva hlasy se zdrželi, takže schváleno. Děkuji všem. Dobře. Mrs. Jensen, I'm just going to give them a five-minute comfort break if you Paní Jansen, pokud vám to nevadí, uděláme si pět minut přestávky, takže kolegové všichni, prosím, vraťte se v 11 hodin 45 minut a vyslechneme si zprávu paní Jensen. Je to pouze technická přestávka. Vážení kolegové, můžeme tedy opět zaujmout místa a pokračovat v práci. Jde o návrh doporučení pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy. Já vám děkuji mnohokrát, paní Jensen, že jste nám umožnila tuto pětiminutovou přestávku. Tu jsme potřebovali všichni a nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že obdivuji tu disciplínu, tu kázeň, s jakou jste řídil hlasování, protože jsme skutečně skončili včas tak, abychom si mohli dopřát i tu pětiminutovou přestávku. Takže i vy jste si to zasloužil. Já budu eh, nyní předkládat eh, stanovisko k doporučení prohlášení o konečném hlasování eh, eh, právního aktu ohledně zavedení inteligentních dopravních systémů. Kolegové si jistě vzpomenou, eh, že účelem této legislativy je umožnit umožnění přijmout eh, specifikace a standardy v oblasti inteligentních dopravních systémů, v oblasti silniční dopravy, tak abychom rozšířili použití nebo napomohli šíření použití tohoto, eh, těchto systémů, dopravních eh, inteligentních systémů. Je nutno v tomto ohledu něco dělat, protože trh to nedělá samočinně. Mám na mysli vytváření a šíření použití těchto systémů které nám jistě pomohou, sice s efektivnější dopravou a také e, ekologičtější dopravou, přispějí k ekologičtější dopravě. Takže je to určitě smysluplné. Když komise předložila svůj balík, k tomuto tématu, který se stával z akčního plánu na straně jedné, obsahujícího různé akce, a na straně druhé a obsahoval také návrh legislativy za předpokladu, že teda výbor k tomu ještě přidá své, tak my jsme mm, vymezili své specifikace a standardy a řekli jsme, že tyto specifikace a standardy by měly být navázány na akční plán. My teda mm, neposkytujeme komisi možnost vytvářet vlastní standardy v e, této oblasti samostatně. Po hlasování o prvním čtení, po volbách, jsme stvrdili toto hlasování eh, po volbách a došlo teda k řadě jednání na podzim ještě pod švédským předsednictvím, které odvedlo vynikající práci, protože se Eh, skutečně snažilo přesvědčit zbytek rady, že potřebujeme legislativu. Třeba, že členské státy si tuto legislativu nepřáli, protože eh, byly znepokojeni náklady, ale tyto náklady jsou výrazně nižší než jiné infrastrukturální investice. Ale přesto jsme dosáhli dohody a tato dohoda je v souladu s naším účelem a cílem, který jsme si vytkli v parlamentu, totiž, že budeme mít čtyři prioritní oblasti a pak také parlament navrhne čtyři konkrétní akce o sběru dat, o cestovních informacích, o rovnosti a také o bezpečných parkovacích místech. A z toho nakonec vzešlo šest specifikací, ale v podstatě jsou to stejná doporučení jaké navrhuje i parlament. E, v čem je rozdíl mezi parlamentem a radou, zejména v otázce šíření? Rada si nepřála automatické rozšiřování e, těch standardů vyplývajících z práce výboru a pak se rozhodlo, že do 12 měsíců o rozhodnutí o specifikaci či standardu bude v rámci spolurozhodování rozhodnuto, jak to šířit dále. Takže jsme nalezli řešení této otázky, mám na mysli toho šíření, uplatňování a provádění. Ty standardy budou teda určitě definitivně prováděny. A ten poslední problém spočíval v tom, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost po naší dohodě a najednou to už nespadá do komitologie, ale do takzvaných delegovaných nebo přenesených aktů. E, to znamená, do toho spadá informační, spadají informační technologie a také doprava některých domácích zvířat a tím pádem jsme se dostali do zápolení mezi institucemi o e, interpretaci přenesených aktů. Ale nyní jsme dospěli k řešení, myslím, že je dobré a doporučuji toto řešení tomuto výboru i plenárce. My jsme hlasovali pro ně a tak myslím, že můžeme postoupit dál. Dovolte ještě jednu poslední věc, která se specificky týká zelených. Určitě si vzpomeneme, že pan Kustača, který už není mezi námi, eh, ze skupiny zelených, byl velice orientován na skutečnost, že inteligentní dopravní systémy údajně nejsou inteligentní a on k tomu předložil pozměňovací návrh, ten byl schválen také na plenárce na eh, radě a dokonce prošel právními službami, dokonce i lingvistickými službami. A teď jsme teda tam, kde jsme. Podle pana Kustačeho teda inteligentní dopravní systémy nejsou inteligentní ano, skutečně někdy konstatování toho, co je naprosto zjevné, vás vynesou na samý vrchol politické hierarchie. Ale děkuji vám za to. A opakuji, to, co jsem již paní Jansen a také stínovým zpravodajům řekl. Děkuji mnohokrát za vynikající práci, kterou jste odvedli a jak jste to vůbec uchopili když jsme už viděli tu cílovou rovinku před sebou, tak to uvízlo v meziinstitucionálním hašteření o těch nových přenesených aktech podle nové smlouvy a i naši kolegové eh, z výboru pro životní prostředí uvízli v tomtéž sporu se svými pasy pro eh, dopravu či přepravu některých domácích zvířat. Nicméně odvedli jste vynikající práci a dospěli jsme vlastně až tam, kde jsme nyní. Takže děkuji eh, jménem výboru za vaši práci. Pan Kok, PPE. Děkuji, není toho moc, co bych měl doplnit. Můžu jen podtrhnout to, co jasně vysvětlila paní Jensen. Já za naši skupinu, ne, já naší skupině doporučím souhlasit. Děkuji. Thank you, Mrs.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 Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní Jensen, která pracovala velmi dobře a velmi tvrdě. A i já bych chtěla podpořit přijetí tohoto dokumentu. Bylo to jedno duché vzhledem k našim původním přáním. My jsme si přáli tedy automatický ke provádění tak, aby se postupovalo skutečně evropsky. Ale to nebylo možné, takže nyní máme evropský rámec a myslím si, že to je velmi dobrý, ne nejlepší kompromis. Rada vyšla vstříc a korespondence, eh, která byla vedena eh, mezi parlamentem a radou, eh, byla rozhodující. Takže ještě jednou blahopřeji paní Jensen, byl to vynikající krok. Má máme nyní plán pro rozvoj inteligentních dopravních systémů, takže jsme na začátku zajímavé cesty. Celá jistě budeme muset o tomto tématu ještě dále diskutovat. Děkuji, paní Tykau a paní Lichtenberger má slovo. Za zelené? Eh. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce, předám to panu kolegovi Kustačovi, to poselství. Zhodli jsme se v tom, že inteligent je, inteligentní přídavné jméno je uh, přídavné jméno, které se zabývá, nezabývá věcmi. Chci jen připomenout, že Eh, bylo doloženo, že příliš mnoho technické bezpečnosti vede k poklesu pozornosti a k menšímu počtu Eh, nehod, než tomu bylo předtím. To musíme vždy zohledňovat, když o těchto věcech hovoříme. Ale v každém případě je důležitá ta otázka aktu přenesené pravomoci a tuto otázku považuji za relevantní, protože tak, jak se s těmito otázkami bude zacházet nyní, je pro nás určující pro budoucnost každý, kdo nyní vyjednává o těchto věcech, musí eh, s zvláštní pozorností zachovávat práva parlamentu, protože samozřejmě, že rada eh, čeká na to, až nás bude moci zabrzdit a omezit v našich právech. Takže to je eh, jenom k tomu, jak bychom měli postupovat. A co se týče obsahu, eh, je tam určitá zdrženlivost správná a musíme některé věci vylepšit. Eh, proto jsem ráda, že nebude probíhat žádné automatické uplatňování. Děkuji. Děkuji a za komisi zde máme pana Bakejho. Pane Baky, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní Jensen, zpravodajce, za doporučení, které samozřejmě vítáme protože práce na akčním plánu probíhají, máme už několik studií hotovo a doufáme, že díky tomu právnímu rámci budeme moci vstoupit do nové éry inteligentních systémů v dopravě. Takže děkuji paní Jensen a děkuji celému výboru za, pokroku, za pokrok, dosaž, který, kterého bylo dosaženo. A já vám děkuji také za to, že jste zde byl již v předstihu a že jsme mohli teda díky, i díky vám předsunout projednávání tohoto doporučení. Děkuji. Je zde ještě něco, kdo by někdo chtěl, nebo kdo si z vás chtěl dodat? My samozřejmě musíme mít termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale žádné nebyly předloženy, to znamená 22. června můžeme pokračovat a termín je 3. 6 a 22. budeme pak hlasovat ve výboru, tak abychom to v červenci mohli předložit eh, plenární schůzi. Doufám teda, že nedorazí žádné pozměňovací návrhy a že si vystačíme ehm, s tímto návrhem doporučení. Děkuji vám. Děkuji všem. Takže tímto uzavírám dopolední část naší schůze.